Um, I'm afraid there's going to be a five-minute delay uh, as the socialists uh, need to print their voting lists. Dojde k pětiminutovému pozdržení v hlasování, protože socialisté si musí vytisknout hlasovací seznam, takže začneme o pět minut později. Jedna z politických skupin nemá zatím hlasovací seznam, takže začneme co nejdříve. I think the situation has been um, sorted. Zdá se, že situace byla již vyřešena. Right, if we start uh, with the Zimmer report. Takže zahájíme zprávou Gabriele Zimmer, podoba chudoby žen v Evropské unii. Mají všichni hlasovací karty? Pozměňovací návrh 5 je nepřípustný. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Sedmička je nepřípustná. Osm ústní pozměňovací návrh, kde měníme místo žen, tam jsou osoby s trvalým pobytem. Hlasujeme o osmičce, kdo je pro. Kdo je proti? Schváleno. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Desítka, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct odpadají, patnáctka nepřípustná, šestnáctka odpadá, sedmnáct, kde pro, kde proti, Schváleno. Ústní pozměnovací návrh 18. Vypouštíme, kdo, většina z nich jsou ženy. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? To si ještě ověříme, kdo je pro. Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 21, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 22, kdo je pro? Proti? To si radši ověříme. Zahajuji hlasování. Pane Serkasi, vy nemáte hlasovací kartu, takže nám naznačte, jak hlasujte. Hlasování bylo ukončeno. 18 pro, 11 proti, 9 se zdrželo, je, návrh byl schválen. Kompromis B, D pro. Tak kompromis B odpadá, návrh 22 byl schválen, 23, 24, takže vše následující odpadá až po třicítka je stažena, takže 31 s ústním pozměňovacím návrhem žen a zejména matek samoživitelek. Kdo je proti? Schváleno. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Tak si to ověřujeme. Já jsem nepočítala hlasy, které se zdržely. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Šestnáct pro, 23 proti, nikdo se nezdržel, takže to je, tento návrh je zamítnut. Kompromis C, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ano, 34, tento návrh byl zamítnut. Takže ještě jednou u kompromisu C, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Což znamená, že se dostáváme k návrhu 38, kdo je pro, kde proti? Zdržel se? Schváleno. 39. Ústní pozměnce. kde pro? kde proti? Zdržel se? Schváleno. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 41 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 42, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme si to, zahajuji hlasování u 42. Končím hlasování. 20 pro, 21 proti s panem Serkasem. Takže pan Cerkas má kartu 21 proti, návrh byl zamítnut, kompromis D, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. Dostáváme se k 48, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 49, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 50, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 51 vypušt, na vypuštění, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Od, pr, zamítnuto. Kompromis E, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Nyní 53 což je doplněk ke kompromisu E, kdo je pro, kdo je proti. Zahajuji hlasování k 53, kdo je Končím hlasování. Devatenáct pro, 24 proti. Návrh byl zamítnut. 56, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 59. S ústním pozměňovacím návrhem máte to na pořadu hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Technická Ne během hlasování, omlouvám se. Pokud to není k tomu samotnému hlasování. Pokud je to k ústnímu pozměňovacímu návrhu 59, tak je tam ústní, kde ženy jsou, víc, jsou nejvíce zaměstnány. Pokud to není k této konkrétní věci, tak nepřijmou vaši procedurální poznámku. 59, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zahajuji hlasování u 59. -ky. Končím hlasování. 32 pro, 11 proti. Návrh byl schválen. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se Schváleno. 63, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 64, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 65 s ústním pozměňovacím návrhem. Opět to máte na, na papíře, kde pro, kde proti. Zdržel se schváleno. 66, kdo je pro, kdo je proti. Tady si to ověříme. Zahajuji hlasování. U EPP je o jeden hlas více, než by mělo být, takže někdo by měl se zřet hlasování. Končím hlasování. Opět zahájíme hlasování. U 66 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Ano, a je to snad správně. Výsledek je 19 pro, 24 proti, takže návrh je zamítnut, 67, kde je pro, kde je proti. Zahajuji hlasování u 67. Je to příště sné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 36 pro a 7 proti. Tak čestné to nebylo. Takže schváleno. 68 s ústním pozměvacím eh, návrhem. Kde pro? Kde proti? Zdržel se. Schváleno. 69. Kde pro? Kde proti? Zdržel se. Schváleno. 70. Kde pro? Opět s ústním pozměvacím návrhem. Kde pro? Kde proti? zdržel se schváleno. 71, kdo je pro, kdo je proti, Zahaj hlasování u 71. Končím hlasování. 24 pro, 20 proti. Je to schváleno. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 73 je staženo, 74 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 75, kdo je pro? Kdo je proti? Zahajuji hlasování 85. -ky. Končím hlasování. 19 pro, 24 proti, nikdo se nezdržel. Zamítnuto. 76, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 77 až po 80 bylo staženo. 81, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se schváleno. 82 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. 83 byl stažen, úvodní ustanovení jednička, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Dvojka byl stažen, trojka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel, zdržel se, schváleno. Čtyřka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. A nyní elektronicky hlasujeme na závěr. Paní Lin, já bych chtěla přednést svou technickou nyní. Je tu zásadní vada u hlasovacího seznamu, u kompromisu B. Pozňovací návrh 22 neměl být hlasován před kompromisem, protože nejde o úplné vypuštění, ale částečné vypuštění, což znamená, že kompromis B měl být hlasován před pozměňovacím návrhem 22. Jsem informována, že že 22 se více liší od původního textu a proto jsme to hlasovali v tomto pořadí. A není závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 44 pro, 3 proti. Blahopřejeme pravodajce paní Cimr. Technická pan Serkas. Mikrofon. Quiero respecto al compromiso B ese debate. Co se týče kompromisu B, Chtěl jsem oznámit, že socialická skupina by si přála hlasovat pro kompromis B, a my jsme eh, zde udělali chybu. My jsme se zdrželi u 22, protože jsme původně domnívali, že 22 není slučitelná s kompromisem B. Chtěl jsem vám pouze uznámit, že socialisté byli pro kompromis B. Very clearly, uh, Zcela jasně bylo je mi to velmi líto, ale bylo to úplně jasné na hlasovacím seznamu měl tento problém být vznesen předtím, jakmile jste dostali hlasovací seznam. Paní Lope Fontaně. Grupo Popular no se pasa lo mismo. habido... Eh, co se týče EPP, tak došlo ke eh, stejné proceduře. To znamená, že tady byla způsobena chyba. My jsme si přáli hlasovat pro kompromis B. Eh, byla bych ráda, kdyby v zápisu bylo zapsáno, že došlo k určitému zmatení během hlasování ohledně tohoto textu. Každý měl možnost si prohlédnout hlasovací seznam dopředu. Hlasovací seznamy byly rozeslány všem politickým skupinám. Měli si všimnout, že pozměnací návrh 22, pokud bude schválen, tak kompromis eh, bude, nebude hlasován. Další hlasování Zpráva Marian Herkin, HDP a zárámec HDP měření pokroku v měnícím se světě. Kompromis C. Kdo je pro kompromis C? Kdo je proti? Zahajuji hlasování u kompromisu C. Končím hlasování. Dvacet čtyři pro, osmnáct proti. Kompromis C je schválen, další návrhy odpadají a nyní dvacítka. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasujeme u návrhu 20. Končím hlasování. 19 pro, 25 proti. Návrh byl zamítnut. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? ovět, eh, opět si to ověříme u 21. zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 pro, 26 proti, návrh je zamítnut. 22, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Návrh je zamítnut. Kompromis D. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme si to také elektronicky ověřit. Zahoji hlasování u kompromisu D. Ukončím hlasování. 25 pro, 20 proti. Schváleno. 23 odpadá. Až po kompromis E. Kompromis E. Kdo je pro? Kdo je proti? Opět je to těsné. Zahajuji hlasování u kompromisu E. Končím hlasování. Dvacet tři pro, 21 proti, schváleno. Pozměňovací návrh 30, kdo je pro? Kdo je proti? Opět je to těsné. Zahaju hlasování u třicítky. EPP má o jedno hlasovacího člena více, takže musíme začít znova. Zahaju hlasování u pozornosti 30. Končím hlasování. 23 pro, 18 proti, 2 se zdrželi. Schváleno. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Obávám se, že musím opět zahájit elektronické hlasování u 1.30. Kdo je pro? Zahájit hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 21 proti, schváleno. 32, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 33, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 34, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Kompromis F, kdo je pro, kdo je proti, i zde zahájíme hlasování u kompromisu F. Končím hlasování. 26 pro, 20 proti, schváleno. Dostáváme se až po až k návrhu 42. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno 43, kdo je pro, kdo je proti. Tady si to musíme ověřit, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 pro, 15 proti, schváleno. 44 odpadá, 45, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Odpadá tedy. Byli to zamítnuto. Kompromis G. Kde proti? Zdržel se? Schváleno. A tím se dostáváme k 51. Kdo je pro? Kde je proti? Příliš těsné, takže zahajuji hlasování u návrhu 51. Končím hlasování. 19 pro, 27 proti. 52, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. Kompromis H, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, schváleno. Dostáváme se ke kompromisu I, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 57 doplnění kompromisu I. Kdo je pro? Kdo je proti? Zahajuji hlasování u 57. Končím hlasování. 19 pro, 27 proti, zamítnuto 60, 62 pro, kde proti. Zase to není úplně jasné. Zahaju hlasování u 60. Zahaju hlasování. Končím hlasování. 19, 27, 61. Kdo je pro? Kdo proti? Zamítnuto. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to asi zamítnuto, ale přesto to ověříme. 62. Zahy hlasování. 62. Končím hlasování. 24 pro, 22 proti, schváleno 63, kompatibilní 62, kde pro, kde proti, schváleno 64, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto 65, kdo je pro, kdo je proti, schváleno 66, kdo je pro, kdo je proti, Zamítnuto. Jednička, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Asi je to schváleno. Dvojka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Trojka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis A, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. A tím se dostáváme až ke kompromisu je. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže zahajuji hlasování u kompromisu je. Končím hlasování. 20 5 pro, 21 proti. Je to schváleno kompromis K. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Tady si to musíme ještě ověřit. U 14. Zahaju hlasování. Končím hlasování. 1527 zamítnuto, kompromis B. Kdo je proti? Zdržel se schváleno. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování, kde budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování u závěrečného hlasování u návrhu stanoviska. Končím hlasování. 26 pro, 5 proti, 15 se zdrželo. Schváleno. Blahopřejmě paní Marian Harkin. Závěrečné hlasování k, ke stanovisku jean luc Benamiase o provádění směrnice o službách. Kompromis C. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. Dostáváme se k 15. doplnění. 15, kdo je pro? Kdo je proti? Tady si to musíme ověřit. Hlasujeme o návrhu 15, kdo je pro? Kdo je proti? Kde... Hlasování bylo ukončeno. 18 pro, 26 proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 12 jako doplnění. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 20 bylo označeno za nepřípustné. 21, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 22, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se schváleno. 22. O, o tom jsme již hlasovali, takže je to deja vu a není kompromis D. Kdo je pro? Kdo je proti? Tady si to musíme ověřit. Zahajuji hlasování u kompromisu D. Končím hlasování. 22 pro, 21 proti, 2 se zdrželi. Schváleno. Dostáváme se k 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zase je to těsné a ne všichni dostatečně zvedají ruce. U 25 za elektronické hlasování. Končím hlasování. 20 eh, pro, 25 proti, zamítnuto, 26. Jde pro, jde proti, zdržel se, zamítnuto stejným poměrem, 27, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto, 32, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, Ověříme si to u 32, nebylo to jednoznačné. Ano, jasné, 33 pro, 12 proti. Schváleno. 31 odpadá, 35 odpadá, 33 odpadá, ústní pozměňovací návrh odpadá taky až 36, 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Zase to nevidím jasně, takže hlasujeme elektronicky o návrhu 36. Končím hlasování. 29 pro, 15 proti. Schváleno. 37. Kdo je pro? kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto 38, kdo je pro, Třicet osm, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. devět. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto, zamítnuto. Kompromis E, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto, schváleno. 46, kdo je pro? 46, Kdo je pro? Kdo je proti? Není to jasné. Zahajuji hlasování u 46. Kdo pro? Končím hlasování. 24 pro 19 proti, schváleno. 47, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. 48, kdo je pro? Kdo je proti? Opět to není jednoznačné, hlasujeme elektronicky o návrhu 48. Končím hlasování. 22 pro, 20 proti, schváleno. Kompromisní návrh F, kde je pro, kde je proti. Zase to není jasné. Zahajuji elektronické hlasování u kompromisu F. Končím hlasování. 20 pro, 25 proti, zamítnuto. Takže musíme hlasovat 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Další odpadají až po kompromis A. Kdo je pro kompromis A? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 6. Takže hlasujeme o návrhu 6. Kdo je pro? Kde proti? Zase je to těsné. Zahaju hlasování o návrhu 6. Končím hlasování. 3 pro, 21 proti. Schváleno. Sedmička, kdo je pro? Kdo je proti? Asi to bude stejné, ale pro jistotu si to ověříme. Hlasujeme o sedmičce. Končím hlasování. 25 pro, 20 proti. Schváleno. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Desítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. A závěrečné hlasování o návrhu stanoviska. Zahoji hlasování. Končím hlasování. 40 pro, 1 proti, 4 se zdrželi. Blahopřejeme zpravodaji. A nyní máme dva dopisy uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je možné hlasovat společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Děkuji vám. A to je konec našeho hlasování. Uh, we're going to have a short uh, five Budeme mít krátkou pětiminutovou přestávku, abychom se ujistili, že je tu zástupce Evropské komise, abychom mohli hovořit o pilotních projektech, tak se vraťte prosím za pět minut na zprávu o pilotních projektech. Stále očekáváme příchod eh, na zástupců komise k pilotním projektům. Snad to nebude trvat dlouho. Right, Že prosím, zaujměte místa. Okay, thank you. Uh, let's get back to... A takže se vrátíme k pořadu jednání. Další bod je výměna názorů se zástupci komise o pilotních projektech eh, v oblasti kompetence výboru pro zaměstnanost a pan Giber Mora z Generalitelství pro zaměstnanost eh, se ujme slovo a prezentace je tedy na obrazovkách. Děkuji, paní předsedkyně. Když eh, dovolíte, přejdu do své mateřštiny, do francouzštiny. Um, je suis, uh, ravi de pouvoir... Jsem nadšen, že vás mohu dnes eh, seznámit se závěry, které komise může vyvodit z uplatňování pilotních projektů. Vzhledem k tomu, že máme omezenou dobu na toto vystoupení, tak paní předsedkyně bych vám navrhl, že to rozdělíme do dvou fází. Nejdříve učiním obecnou prezentaci uplatňování pilotních projektů a budu zdůrazňovat poučení z této fáze. Dovolím si předložit několik doporučení. V druhé fázi pak budu odpovídat na konkrétní otázky které mi položí členové tohoto výboru ohledně pilotních projektů konkrétního typu a požádám také své kolegy, kteří jsou zde a doprovázejí mě, aby odpovídali na tyto konkrétní otázky ohledně konkrétních pilotních projektů. Další slide. Já bych začal určitým připomenutím. Dnes hovoříme o pilotních projektech na základě několika témat. Mobilita, zaměstnanost, pracovní podmínky a třetí velké téma ochrana zranitelných osob. Jedná se tedy o osm pilotních projektů, sedm, které uplatňuje DG, generální ředitelství zaměstnanosti, a jeden projekt DG Sanko. Pilotní projekt DG Sanko, to je číslo 8 a týká se situace v zaměstnanosti v oblasti zdravotnictví. Největší část těchto pilotních projektů má rozpočet 1 milionu eur. Většina těchto projektů byla zahájena 2010, i když tedy dva z těchto projektů byly zahájeny roku 2008. Skutečnost, že to byl rok 2010 pro většinu těchto projektů, znamená, že komise se snaží realizovat tyto projekty a většina těchto pilotních projektů není ještě dostupná eh, z hlediska podrobných výsledků, proto vám je nemůžeme dnes předložit. Tyto pilotní projekty právě vlastně probíhají nebo se uplatňují. Je to komise, která je uplatňuje prostřednictvím výzvy k předložení návrhu a výběrových řízení. To jsou nástroje, které znáte. V jednom případě to je ten pilotní projekt, který se týká mobility a integrace pracujících. Je to pilotní projekt číslo 3. U tohoto pilotního projektu jsme zajistili jeho realizaci v rámci EURES, Takže to jsou prostředky, které uplatňujeme pro uplatňování těchto projektů. Pouze čtvrtý pilotní projekt se týká prekérní nejisté eh, práce. Ten by měl probíhat eh, v rámci roku 2011. Zatímco ostatní projekty buď budou dokončeny, anebo eh, budou předmětem závazku na platby v rámci roku 2011. A nyní bych něco uvedl ohledně způsobu, jakým komise realizovala tyto pilotní projekty. Jak jsem ji řekl, organizovali jsme výběrová řízení, výzvu předkládání projektů. Zveřejnění těchto výzev vyvolalo určitý zájem z hlediska vnějšího světa. V důsledku toho jsme dostali velký počet návrhů. A v důsledku toho procento realizace těchto pilotních projektů je celkem vysoké. Je to 90% a 100% naplnění těchto projektů. Já vám pak poskytnu konkrétní čísla k jednotlivým projektům, ale bylo to kolem 90 až 100%, tedy procento naplnění těchto projektů. Je tady jedna výjimka, kterou bych chtěl uvést. A ještě se k tomu vrátím. Je to projekt číslo 3 a týká se mobility a začlenování pracovníků. Tento projekt byl uplatňován v rámci eh, směru EURES a vypadá to, že jednotky EURES nebo tyto útvary EURES nevyužily veškerých příležitostí, které měly v této oblasti z hlediska 49 uživatelů pouze 11 předložilo projekty v této oblasti, takže procento naplnění tohoto pilotního projektu je překvapivě nízké v porovnání s ostatními projekty. Je to méně než 20% naplnění. já bych chtěl zdůraznit, že vedle úspěchu z hlediska zájmu, který byl vyvolán, a úspěchu z hlediska naplňování těchto projektů, Vedle toho bych chtěl upozornit členy výboru na dopad z hlediska lidských zdrojů. Poté, co pilotní projekty jsou přijaty v rámci rozpočtového postupu, komise musí realizovat některé etapy, počínaje tím, že připraví návrh na financování, dále zveřejnit výzvy k předkládání projektů dále přistoupit k selekci, uzavření smlouvy, monitorování a uplatnění projektu. Další slide. V druhé fázi po této obecné prezentaci z hlediska projektu bych vás chtěl informovat o přidané hodnotě a využívání těchto pilotních projektů z našeho hlediska. První závěr který komise vyvozuje z těchto plodních projektů, spočívá v tom, že tyto projekty jsou užitečné v tom smyslu, že přispívají k rozvoji politik na vnitrostátní a evropské úrovni. Ať už se jedná o sběr dat v případě přípravy legislativních eh, opatření. Tady bych chtěl zdůraznit pilotní projekt v rámci kterého jsme se zabývali pracovištěmi těchto projektů a kde se to dotýkalo legislativních návrhů na rok 2011. Pak to byl pilotní projekt, který se týkal udržení pracovního místa. I to byl projekt, který uplatnil přímo k iniciativě eh, FAR, tedy té zá, zásadní iniciativě v souvislosti se strategií EU 2020. Dále jsou zde projekty, které umožnily lépe pochopit situaci v členských státech v některých konkrétních oblastech. Jedna z věcí, kterou již víme, spočívá v tom, že velice často situace v členských státech nej, není známá a tyto projekty umožňují zmapovat tuto situaci. To je případ projektu týkajícího se zneužívání starších občanů nejistých pracovních příležitostí. Euh, Pak vysílání eh, pracovníků. Další dopad je obohacení se v rámci výměny zkušeností. To je například projekt, který se týká starších osob, udržení pracovní příležitosti. Tyto projekty umožnily zmapovat eh, správné postupy a jejich výměnu zvláště v souvislosti s otevřenou metodou koordinace z hlediska sociální ochrany a sociálního začlenování. Další slide. Druhý bod, který jsem chtěl uvést, ten se týká zviditelnění výsledků pilotních projektů eh, v rámci zveřejnění. Myslím si, že je nutné zajistit konkrétní využívání těchto projektů a zajistit zviditelnění těchto projektů. V rámci jednotlivých pilotních projektů, nevždy tomu tak bylo, ale minimálně jedna z těch tří metod byla použita. To znamená šíření výsledků v rámci seminářů a konferencí organizovaných komisí, anebo šíření výsledků v rámci for, které existují, to, ať už jsou to politické výbory, zaměstnanosti, vzdělávání. A také v mnoha případech se jednalo o zveřejnění výsledku pilotních projektů v rámci brožur a nebo na webových stránkách komise. Další informace, kterou jsem chtěl uvést a která se týká přidané hodnoty v těchto pilotních projektů, Teď se vrátíme k slajdu číslo 5. Předchozí slide. Takže další prvek přidané hodnoty spočívá k podpoře partnerství s občanskou společností. V mnoha případech pilotní projekty jsou začleněny anebo jsou realizovány mm, eh, aktivními subjekty v této oblasti. Další přidaná hodnota, a ta se týká tří pilotních projektů, to je udržení zaměstnání, restrukturalizace a nejistá pracovní místa. Další prvek eh, této přidané hodnoty souvisí s tím, eh, že je to obohacení boje komise proti krizi. Víte, že tato krize se projevuje znejistěním pracovních příležitostí a také eh, postupy restrukturalizace. Pokud dovolíte, paní předsedkyně, já dokončím tuto stručnou prezentaci řadou doporučení, které si dovolím předložit tomuto výboru na základě zkušenosti komise při uplatňování těchto pilotních projektů. Máme šest doporučení. První doporučení se snaží posílit konzistentnost a komplementaritu pilotních projektů a akcí komise. V velkém počtu případů zjišťujeme, že aktivity, které jsou realizovány v rámci pilotních projektů, mohou být financovány v rámci jiných programů komise. To je případ pilotního projektu ohledně mobility v rámci EURES anebo zneužívání starších osob v rámci programu DAFNE, anebo opatření na udržení eh, zaměstnanosti. To je možné financovat v rámci progresu. Je dobré se ujistit, eh, že mm, nedochází k podobným aktivitám v rámci jiných programů komise. Toto je dobré, dobré zvláště proto, abychom se vyhnuli zdvojování a za druhé, abychom se vyhnuli rizika nedostatečného financování. Tady jsme měli případ progresu, kde tato aktivita mohla být financována. A znovu připomínám, že případ Euresu ukazuje, že tady byl malý zájem z hlediska přípravné aktivity. Jaká je, jaké je druhé doporučení? To souvisí s prvním doporučením. To spočívá v tom, že se musíme během mapování těch témat ujistit, že dochází ke konzultaci komise, tak, abychom zajistili komplementaritu a konzistentnost mezi jednotlivými pilotními aktivitami, které organizuje komise. A třetí doporučení se týká nutnosti eh, zmapovat priority v tomto směru. My jsme si uvědomili, že mm, pokud máme příliš mnoho pilotních projektů, a tudíž malou částku, tak to může mít negativní dopad z hlediska přidané hodnoty. Komise doporučuje trochu odlišný přístup. Místo toho, abychom měli mnoho projektů s malou částkou, doporučujeme být menší počet projektů, ale větší rozpočtové prostředky. Ostatně konstatuji, že co se týče rozpočtu na rok 2011, to je rozpočet, který se nyní projednává, tam máme částku 4 milionů eur a na ty zbývající projekty a pak tam máme na nové projekty, ale tam je vlastně jenom jeden projekt, který bude pokračovat ještě v roce 2011. Takže v roce 2011 budeme mít čtyři projekty, z nichž jeden již probíhá a týká se nejisté, nejistých pracovních příležitostí. Čtvrté doporučení, které bych učinil, spočívá v tom, že musíme systematicky prezentovat výsledky těchto pilotních projektů Evropskému parlamentu a tomuto výboru zvláště. Jak jsem již vysvětlil, pilotní projekty jsou nyní realizovány a ve většině případů ještě nemáme konečné výsledky těchto projektů. Jakmile tyto výsledky budou k dispozici, komise bude samozřejmě ochotná prezentovat tyto zajímavé výsledky pilotních projektů. Mám na mysli jeden pilotní projekt zvláště, který nyní je dokončen a který se týká restrukturalizace a řízení změn tyto výsledky mohou být již relevantně prezentovány té, tomuto výboru. A další slide. Tady jsou eh, dvě poslední doporučení. Jednak se týkají vyhodnocení. Bylo by užitečné podle nás v určitém okamžiku vyhodnotit účinnost pilotních projektů a zhodnotit jejich dopad, dopad na evropskou a národní úroveň. Zatím eh, to nebylo realizováno podle našich informací. A poslední doporučení našeho hlediska bylo by dobré zajistit lepší šíření výsledků v rámci uživatelů projektu. Já jsem již vysvětlil, že hodláme zorganizovat určité aktivity z hlediska komunikace. Není to vždycky systematické, takže bychom chtěli posílit tento aspekt. Zvláště bychom chtěli vyzvat příjemce nebo uživatele těchto projektů, tedy uživatele těchto subvencí, aby začlenili eh, do své kandidatury také plán komunikace a šíření výsledků eh, tak toto je využito efektivně v jednom případě, to je případ eh, zaměstnávání osob, které jsou eh, autisty. Takže to je jeden z příkladů správných postupů, které bychom chtěli šířit a zajistit jejich větší záběr. Tím jsem dokončil svoji obecnou prezentaci. V první fázi jsem vás chtěl seznámit se závěry, které vyvodilo, vyvodila komise z těchto pilotních projektů a v druhé fázi jsem chtěl předložit návrhy na doporučení. Jak jsem již vysvětlil, máme zatím málo konkrétních výsledků těch jednotlivých projektů, protože ty právě probíhají. Pokud si přejete získat podrobné informace k způsobu, jakým komise hodlá realizovat současné projekty, tak já sám a samozřejmě i moji kolegové jsme vám plně k dispozici. Děkuji, paní předsedkyně, za vaši pozornost. Děkuji mnohokrát. To bylo velmi užitečné. Mám několik otázek, ale eh, nejdříve ostatní politici Elizabeth Moraš a tě Elizabeth Schröter potom. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat panu Žibe Mora za tento úvod je to zajímavé, ale zatím je to pouze průběžná zpráva a očekáváme více informací, jak jste naznačil. Několik věcí mě zaujalo. Zejména, jak jste zdůraznil, významnou míru naplnění. Jakmile je míra naplnění 80-90%, tak projekt je v přímém kontaktu s realitou v terénu. Jde o to, jaká je jeho viditelnost a to zdaleka tak zřejmé není. Ve vašich hodnoceních, vzhledem k tomu, že míra realizace je takto zajímavá, myslím, že by bylo důležité, abyste mohli souběžně také sledovat dopad pilotních projektů a nakolik jejich realizace ovlivňuje klasické programy. Komise dochází také k určitým přenosům více pilotních projektů pro, probíhá tedy a méně u blízkých programů. Bylo by zajímavé vidět, jak působí pilotní projekty na další projekty komise této věci bych uvítala informace. Druhá věc, která se nám zdá velmi důležitá, hodnocení skutečného dopadu na národní politiky. Budeme mít eh, novou legislativu anebo národní programy, eh, které navážou na evropské politiky jsou skutečně pilotní projekty spouštěči národních politik? Dochází k nastartování nového procesu? To je druhá věc, kde bychom se měli soustředit. A třetí věc, příjemci projektů jsou skutečně dostatečně Informují o tom, že jde o evropské politiky. My v terénu jako europoslanci máme obrovské problémy e, s informováním o tom, co Evropa vlastně konkrétně dělá. A když máme takovýto specifický program, hovoříte o politice namířené na autisty, co, což je velmi významný problém. Jsou skutečně ty pilotní projekty viditelné, čitelné v terénu a co bychom mohli ještě udělat, aby byly ještě viditelnější pro naše spolupčany. Děkuji. Elizabeth Schroeder a potom Christine Smonsen. Ja, vielen Dank. Děkuji. Mě zajímají především otázky, proč to s Euresem nevyšlo, Eh, těch projektů je několik. Jednak eh, jsou to pracoviště Euresu a dále jsou to zásadní projekty v souvislosti a ve spolupráci se sociálními partnery. A pokud vím, měla jsem tady i dotaz, eh, tak je to věc komise a způsobu, jakým byly stanoveny vodítka, že to vedlo k problémům a je vlastně škoda, že taková takový velmi důležitý pilotní projekt, kterým to je, a je třeba si připomenout, že teď se dohodlo v rámci 2004-883, že se to posílí, zintenzivní a proto považuji za velmi důležité, aby komise udělala přesnou analýzu toho, proč to nevychází, a v této souvislosti mě docela udivuje, že v otázce koherentnosti, kde se hovoří o tom, že je třeba pilotní projekty přizpůsobit, tak jedna koherentnost vypadla a sice mobilita a sociální partneři. A tady si myslím, že je slabina komise, tady je to třeba dodělat. Thank you. Děkuji. Ole Christensen a pan Serkas. Gansi, tak for. Děkuji vám. Jedna věc je důležitá a to je právě návaznost těch projektů, nejen těch pilotních, ale těch, které spadají pod eh, Evropský sociální fond a progres. To, co zde vidíme, je, že když existují tyto pilotní projekty, tak eh, jaký mají dopad v Evropě? A já si nemyslím, že je dostačující, aby zde komise předstoupila před výbor, když jsou projekty ukončeny. Myslím, že bychom měli být průběžně informováni o vývoji situace u těchto projektů. A tímto způsobem, spíše než tvrdit, že projekty potřebují další finanční prostředky, ty projekty by měly být skutečně předmětem konkrétních doporučení a kromě finančních náležitostí by zde mohly padnout i doporučení na další projekty, protože až skončí pilotní projekt, tak eh, potom je obtížné, aby ten eh, projekt se opět vrátil do, do rozpočtu ve formě tedy požadavku na nové prostředky. Takže kdyby bylo možné skutečně docílit eh, průběžného hodnocení těch projektů, aby navržené finanční prostředky mohly být plně využity. Pan Serkas a potom pan Dali. Děkuji, paní předsedkyně. Já se připojuji k poděkování kolegů za prezentaci, kterou jsme viděli a vyslechli. Doufáme, že bude také k dispozici v písemné podobě. A ve vší zdvořilosti a se vší úctou chci vyjádřit i já svoji nespokojenost, nespokojenost, která vyplývá z toho, že akce a projekty na rok 2010 jsou předložené a my nemáme víc informací než ty, které jsme dostali dnes dopoledne, ale už 30 let se pracuje a provádějí se pilotní projekty, přípravná opatření a my víme jenom takové povrchní informace o tom, co se děje. Mám tím na mysli například mikrofinancování, které skutečně pomohlo k tomu, aby se ta aktivita v Evropské unii nastartovala. Ale to, co tu vyplývá z dnešního stanoviska komise, je to, že pilotní projekty neslouží k tomu, aby se vyvíjely nové nástroje, nové politiky v EU, že slouží pouze tomu, aby se vyměňovala data, informace, aby se pořádaly semináře a to všechno v rámci komise. Tady je třeba ujít velký kus cesty, aby tyto rozpočtové prostředky a aby podpora, kterou parlament historicky poskytl těmto projektům, mohly prolomit určitou administrativní setrvačnost. Tak, abychom eh, dokázali politicky více zasahovat. A je to důležité proto, že děláme přesnou analýzu, jaká je aktuální situace, jaký je stav, jak to vypadá pro konečné uživatele těchto projektů, co jim to fakticky přinese v členských státech. E, pochopitelně těch šest doporučení, která jsme tu vyslechli, ta nám mohou pomoci do budoucna na příštím jednání s komisí udělat lepší vyhodnocení a jde o to, aby tyto nástroje i v průběhu inovace byly nástroji, kde parlament bude mít určitý vliv, ale také kontrolu. Kontrolu nad výsledky těchto pilotních projektů. Mám otázku na zástupce komise. Jakým způsobem můžeme pravidelně a systematicky dostávat informace. A nebo se zeptám jinak, jak je možné, jak mohou parlament s komisí spolupracovat tak, aby věděli přesně, co se děje. Děkuji. Ne. Děkuji, pán Deli. Takže jenom, aby poslanci věděli, existuje dokument ve vaší složce, asi jste to již dostali, o pilotních projektech podle rozpočtu na rok 2011. Je to velmi užitečné a my ještě rozešleme také kopii prezentace e-mailem. Já vám chci poděkovat za prezentaci, za sebe. Myslím, že je to užitečné, ale v návaznosti na to, co řekli ostatní poslanci ehm, a také co se týče toho rozšíření informací, máte informace o tom, jak je možné úspěšně šířit informace. Víme, že jednotlivé zúčastněné strany se scházejí a jsou informováni o pilotních projektech, ale do jaké míry můžeme šířit tyto informace v členských státech? Jak to sdělení zprostředkovat? Eh, já vím, že zde běží ten projekt o zneužívání seniorů je tu také návaznost na další projekty. Můžete nějakým způsobem eh, zmínit, jak dochází k návaznosti mezi pilotním projektem o zneužívání eh, seniorů a projekty DAFNE v oblasti zneužívání eh, seniorů a dalších, které, kde tedy dochází k pronikání těchto akcí tady by nás zajímalo, jak, to, jak je to provázáno, abychom mohli efektivněji pracovat a jak také ty informace dostat ven, aby členské státy byly informovány, když se zabývají vlastní politikou, aby nemuseli zase vynalézat kolo, aby nemuseli se pouštět do toho, co někde jinde běží. Potřebujeme, eh, když se na nás obrátí a řeknou, potřebujeme více výzkumu v této oblasti, tak eh, já je musím nasměrovat správným směrem a říct si jim, podívejte se, tady získáte informace. Máte ještě další informace o tom, jak eh, rozšířit tyto informace. Dám vám slovo a i kolegové mohou odpovědět, prosím. Um, thank you, um, Madam Chair. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se zodpovědět na otázky, na ty obecné a poprosím kolegy, aby konkrétně odpověděli na pilotní projekty, například na dotaz paní Šoleto k projektu EURES. Za prvé, chtěl bych připomenout, že hovoříme o projektech poměrně malého rozsahu. Eh, jsou to pilotní projekty v rozsahu asi 1 milionu euro, což je využito často v celé EU, takže jsou to malé projekty a abych byl upřímný, ten dopad je také odpovídající, pokud hovoříme o pilotním projektu v 27 členských státech, tak ten dopad je poměrně omezený. A proto doporučujeme méně projektů většího rozsahu. Za druhé, pokud jde o hodnocení, já jsem zmínil v prezentaci, a myslím, a to je odpověď kolegům, včetně pana Serkase a paní Moran Šachti, pokud jde o hodnocení pilotních projektů ex post, já jsem řekl, že jsme to nedělali a já jsem vysvětlil, proč jsme to dělali v minulosti. My musíme hodnotit dopad pilotních projektů a ve skutečnosti se můžeme zabývat dopadem, můžeme vyhodnotit tento dopad různým způsobem. Jak pilotní projekty přispěly ke změně politiky v členských státech, jak politické projekty přispěly k rozvoji politiky na úrovni EU, jak pilotní projekty byly realizovány v synergii s dalšími projekty, došlo k prolínání a když ne, proč ne. Takže je tu celá škála studií kterými se budeme zabývat a rádi tak učiníme ve spolupráci s Evropským parlamentem. Také souhlasím, že bychom měli posílit konzistentnost se stávajícími programy. A jako odpověď na komentář paní Mohašachtě, vy jste řekla, paní předsedkyně, jsem přesvědčena, že se pilotní projekty obecně velmi doplňují s tím, co děláme v jiných programech. Ano, do, v míře možné zajišťujeme komplementaritu pilotních projektů a stávajících programů komise, takže neměli, nemělo by dojít k transferům pilotních projektech. Oni prostě plní svůj cíl obecně to. Ale došlo k tomu případu EURES, kde se tak nestalo. Také souhlasím, že bychom měli posílit viditelnost těchto pilotních projektů. A v jisté míře je to možné, ale jsou to poměrně akce malého rozsahu, takže by bylo užitečné, aby nám kolegové po levé ruce Jean-François Lebrun třeba, aby nás informovali o té obrovské eh, práci v šíření informací, která proběhla a která vedla, jak jsem přesvědčen, k poměrně široké míře povědomí o výsledcích pilotních projektů kolegové vám vysvětlí, že příslušný pilotní projekt byl uh, uveden na neformálním zasedání ministrů na Radě pro zaměstnanost ve Španělsku, na Radě EPSCO. Také souhlasím s kolegy, že váš výbor by měl být pravidelně informován o naplňování pilotních projektů, na rozdíl od prezentace, jako je tato. A pokud si toho nebudeme držet pravidelněji, tak by to skutečně neplnilo ten účel pravidelné informace parlamentu. A myslím, že taková pravidelná výměna názoru by neměla být pouze o informacích pro vás, ale také by to měla být opravdu výměna názoru o tom, zda máme pokračovat a nebo ne v pilotních projektech. V ideálním stavu by tato debata měla eh, proběhnout, když projednáváte pilotní projekt ve výboru a můžete si přizvat komisi na toto téma a můžete se ptát na naplňování, na realizaci pilotního projektu. A také se můžete dotknout budoucích pilotních projektů a při té příležitosti se zabývat eh, synergií a doplňkovostí u pilotních projektů a dalších aktivit které jsou realizovány komisí. Pokud je o jednu z vašich připomínek týkající se šíření informací, máme velmi dobré příklady a kolegové vám o tom řeknou. Co se týče úspěšného šíření, jaké budou plány v budoucnosti a my máme také určitá doporučení, aby právě systematicky docházelo k, ke komunikaci, aby příjemci věděli od počátku, že šíření informací je jeden z důležitých aspektů realizace pilotních projektů. Takže v kostce můžeme udělat více, můžeme zlepšit hodnocení, můžeme zlepšit šíření. Existují dobré případy, ale míra realizace ukazuje jasně, že je tu poptávka po takových projektech. A v řadě případů máme více projektů, než nám rozpočet umožňuje. A v zásadě musíme řadu projektů vypustit, protože nemáme dost prostředků. A tím se dostávám ke svému doporučení, které je zásadní. Pokud mají být pilotní projekty efektivně, mají mít dopad v terénu, tak bych opět doporučil, aby se parlament soustředil na menší počet projektů většího rozsahu. Když dovolíte, nyní dám slovo Jean-François pokud jde o aspekt šíření a Marco Ferry, pokud jde o EURES. Thank you if you want to take the floor. Dobrá, máte slovo. Merci, madame la, la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím rychle vás seznámit s výsledky a s šířením, které zajišťujeme v souvislosti s pilotním projektem z roku 2008. Týká se podpory pracujících v období restrukturalizace. Tento pilotní projekt měl za cíl pomáhat pracovníkům přizpůsobit se během období restrukturalizace. A to na základě opatření, která by mohla pokrýt eh, přípravu pracovníků na změnu. Dále se to týkalo analýzy a podpory správných postupů. Na tomto základě, a my jsme o tom informovali výbor roku 2008-2009, na tomto základě jsme zahájili řadu 27 národních seminářů ve všech členských státech s cílem analyzovat, diskutovat o opatřeních a v každém členském státu vlastně předjímat a připravovat změny. To byla setkání, kterých se účastnili odbory, zaměstnavatelé, veřejné úřady a experti. Tyto diskuze vycházely z analytického dokumentu ohledně národního systému. Druhá fáze spočívala v realizaci souhrné zprávy o jednotlivých vnitrostátních postupech které se týkaly společných jmenovatelů, podmínek úspěchu, dobrých postupů. Tyto semináře se konaly od dubna 2009 a června do června 2010. Nedávno, v říjnu tohoto roku, ve spolupráci s belgickým předsednictvím, jsme zorganizovali velkou konferenci, kde bylo 500 účastníků cílem rozšířit informaci o těchto výsledcích a diskutovat o výsledcích. Mm, byla tam celá řada ministrů, kteří se účastnili této konference. A společným bodem bylo konstatování, že nyní na evropské úrovni by bylo možné uvažovat o společném rámci správních postupů pro řízení restrukturalizačních procesů. Na tomto základě komise nedávno navrhla ve sdělení o průmyslové politice a v rámci vnitřního trhu, navrhla konzultovat sociální partnery ohledně evropského rámce restrukturalizace. Jedná se o národní a evropské dokumenty, které jsou nyní k dispozici. A my navrhujeme, že budeme prezentovat společně výsledky tohoto postupu v rámci vašeho výboru, tak jak jsme to učinili před jedním rokem. A týkalo se to jiné podpory Evropského parlamentu která nám umožnila realizovat 18 sektoriálních studií, které jsou základem dalších projektů komise. Děkuji. Uh, děkuji mnohokrát. Uh, myslím, že někdo další z komise chce ještě, promiň, děkuji. Jmenuji se Marko Ferry a jsem koordinátor EURESu a pokusím se odpovědět na otázku paní Schröder na to, co se nepovedlo. Pokusím se zkrátit dlouhý příběh. Když eh, pilotní projekt přišel na náš stůl, bylo to pro nás eh, známé. V roce 2008 tento výbor předložil zprávu o společném akčním plánu pro mobilitu, kde jsme vyzvali, kde byla vyzvána komise, aby došlo k integraci migrantů a jejich rodin. Takže tuto věc jsme převzali a když jsme, pokud jde o síť EURES, která je složena ze sociálních partnerů a agentur zaměstnanosti v členských států, tak jsme tuto myšlenku vlastně zapracovali do příručky Euresu. A vlastně to, co se nepovedlo, že nejde o pilotní projekt v právě smyslu, ale je to věc, která byla již zapracována do programu EURES a která bude naplňována v následujících letech spolu s Euresem. Ale vidím tu dva problémy, které je třeba vysvětlit a co se vlastně nepovedlo. Pokud jde o nízkou míru realizace, jsme asi na 18%, tedy 180 tisíc euro z milionu když hovoříme, když jsme oslovili službám zaměstnanosti, aby zdá tedy chtějí spolupracovat s nevládními organizací, pokud jde o pomoc migrantům a rodinám, řekli nám, to není naše práce, až na některé výjimky. Takže nakonec eh, máme 11 členských států, které naplňují projekty v tomto směru, ale jsme pouze v úvodní fázi a to vysvětluje, proč míra realizace je tak nízká protože ty pokyny jsou platné tři roky a my jsme řekli na začátku, že nemůžeme toto splnit a tím se dostávám k druhému důvodu, proč je ta míra realizace tak nízká. Souvisí to také s ekonomickou krizí. Zaměstnanost je pod tlakem, mají mnoho úkolů a sdělil nám, že vlastně teď není pravá chvíle pro integraci migrantů, protože v řadě případů jsou to lidé, kteří odcházejí ze země, kde pracovali a máme velmi kvalitní příklady. Příklad Irska, kde se poskytují služby migrantům, kteří zůstávají v Irsku skrze nevládní organizace a my jim pomáháme při integraci do společnosti, aby došlo k zpětné integraci a podobně. Dle mého názoru to jsou důvody, které mohou vysvětlit míru, nízkou míru absorpce. A jedna důvod, jeden důvod je ekonomická krize, druhý tedy postoj agentur a služeb zaměstnanosti. Proto, měli tedy spoustu dalších úkolů a proto zdroje pro tyto aktivity nebyly dostupné v letošním roce, ale mám důvěru, že v budoucích letech a to byl pocit, který jsme měli, když jsme se sešli s našimi partnery, že skutečně chtějí provádět tyto aktivity a je to dobrý příklad eh, absorpce aktivit z pilotního projektu do obecných eh, náplní činnosti Euresu. Můžeme říct, ano, první rok se příliš nevyvedl, ale v následujícím roce je to slibnější, protože více členských států bude tyto aktivity provádět. Proč jsme zvolili, že nebudeme eh, toto realizovat? Proč jsme se rozhodli to ne v pilotním projektu? Zdroje je jeden důvod, jak Nikola vysvětlil, 1 milion euro a 10 milionů euro představuje vlastně stejné čerpání prostředků. My jsme dali přednost tehdy tomu, abychom tento úkol svěřili Euresu, protože Euros, Eures je e, sítí, která existuje 15 let, je vysoce viditelná v členských státech. A je to věc, kterou lidé spojují s Evropou, podle Eurobarometru alespoň. Takže jsme si mysleli, že EURES by mohl plnit e, tyto aktivity, které by daly větší viditelnost e, této otázce. Snad se mi podařilo odpovědět na vaši otázku a jsem připraven odpovědět na další, pokud bude třeba. Děkuji mnohokrát, to bylo velmi užitečné. Myslím, že návrh na pravidelné setkání v parlamentu, možná dvakrát do roka minimálně, tak tady bychom skutečně uvítali zprávy o konkrétních eh, pilotních projektech a jak to probíhá v konkrétní situaci. Takže děkuji vám za velmi kvalitní prezentaci. Děkuji. presentation by the Commission, uh, followed by the rapporteur. So I give the chair. Takže nyní předávám nyní Rafael jako přednese návrh, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, vážené poslankyně, hovořili jsme o stárnutí populace a nyní k tomu dochází. Souvisí to s tím, že baby boom, který začal před 40 letech, znamená, že vlastně lidé, kteří se narodili v té době, se dostávají do důchodového věku. Má to dopad na eh, do, do má to dopad na trh práce a na nižší příliv osob na trh práce. Dojde k, ke zmenšení trhu práce a počet osob eh, nad 60 let rychle roste. Je to často předkládáno jako hrozba pro naši prosperitu, naši společnost a také pro solidaritu mezi generacemi. Ale toto negativní vnímání zanedbává aspekty, kdy pracovníci pro pracovníky třeba připravovat příležitosti na trhu práce jako pro dobrovolníky a pečovatele a je třeba, abychom vytvořili prostředí, které bude přátelské pro osoby stárnoucí. Tomu říkáme aktivní stárnutí a skrze aktivní stárnutí budeme schopni posílit solidaritu mezi generacemi v naší společnosti. Podpora aktivního stárnutí vyžaduje kroky, celé řadě politických oblastí a na řadě různých úrovní, místní, regionální, národní, v občanské společnosti i uvnitř podniků. Evropská unie musí sehrávat svou úlohu v tomto směru. Jak zpráva pana Manolta zdůraznila, máme tu řadu politických procesů, otevřená metoda koordinace a strukturální fondy případně naše programy pro výzkum a inovace. To může podpořit snahu členských států ve smyslu aktivního stárnutí. Díky, díky návrhu Evropského roku aktivního stárnutí 2012 komise chce vytvořit rámec pro intenzifikaci pro aktivní stárnutí a abychom zvýšili konzistentnost a viditelnost politické snahy na všech úrovních že tento Evropský rok není pouze organizace viditelných akcí v roce 2012. Týká se víceleté snahy změnit politiku a postoje. A vyzýváme zúčastněné strany již v roce 2011, aby se zavázali ke konkrétním cílům, aby první výsledky byly skutečně viditelné v tomto roce a aby ty akce pokračovaly po roce 2012. Jak toho dosáhneme? jak dosáhneme změny pro aktivní stárnutí. Nemůžeme si nasazení koupit v té míře, abychom mohli řešit problémy stárnutí. Úspěch Evropského roku bude záviset na připravenosti subjektů, aby se do toho pustili. A tato připravenost existuje. Evropský rok aktivního stárnutí dostal širokou podporu od občanské společnosti, od členských států a Manova zpráv k tomu také přispěje. To je záruka úspěchu Evropského roku, tak jako tomu bylo u Evropského dne solidarity mezi generacemi, kde jsme nedostali žádnou podporu od Evropské unie pro organizaci tohoto dne. A chci říci, že jsme nepožadovali specifický rok pro tento rok. Chceme využít stávající zdroje z celé řady oblastí, které mají dopad na aktivní strany. Máme také evropské programy, které je třeba využít celoživotní vzdělávání, zaměstnanost, zdraví, vzdělání. A abychom měli viditelnost těmto aktivitám, budeme upřednostňovat v naše, naší komunikaci politická témata týkající se aktivního stárnutí. Specifický rozpočet pro Evropský rok by nepřidal k těmto cílům a znamenal by, že je méně pracovníků k dispozici pro koordinaci aktivit u Evropského roku, protože bychom museli stáhnout pracovníky z jiných oblastí. Dovolte mi tedy, než skončím, zmínit ještě další otázku, která může vyvolat určité spory. A to je název toho roku. Já jsem zdůraznil, že tento Evropský rok se týká solidarity mezi generacemi. Takže proč tento koncept není v názvu roku? Rok, název se týká toho, co je třeba udělat, abychom zachovali solidaritu mezi generacemi. Je to stručné a jasné. A takové je také naši, to je cíl naší komunikace. Ale má to také velkou výhodu, že neevokuje představu seniorů jako osob, které potřebují pomoc, které potřebují solidaritu jiných. Samozřejmě, někteří starší lidé potřebují solidaritu, ale většina seniorů je silně soběstačných. My chceme skutečně zprostředkovat image skrze tento rok, která je pozitivní, jakožto lidí, kteří přispívají, přispívají společnosti, dokážou se postarat o jiné i o sebe. A mobilizace tohoto potenciálu bude hlavní zárukou pro naši schopnost zachovat solidaritu mezi generacemi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. A není zpravodán pan Martin Kastler. Pane Kastlere, prosím. Ja, vielen Dank. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat komisi za velmi dobrý materiál, který předložila. Chci poděkovat také za prezentaci. Můžeme poděkovat také Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, který připravil eh, podklady a myslím si, že to umožnilo tu cestu. To téma je pro nás aktuální. Nejen v Bruselu, ale také v členských státech, to si myslím je celkem jasné a jednoznačné, když se podíváme na současný vývoj demografie v Evropě je to otázka veřejného života, je to otázka veřejných služeb. Musíme myslet také na důchody a diskuze s tím související, proto si myslím, že je dobré, že tato iniciativa vytvoření lepší možnosti zaměstnávání, lepších pracovních podmínek pro starší občany. A myslím si, že otázka, jak mohou starší občané hrát důležitou roli na veřejnosti a ve svém profesním životě, se tímto ještě zdůrazní. Pokud je o subsidiaritu, tak je to otázka koordinace komise tak, aby národní, regionální či komunální úrovně, také občanská společnost a sociální partneři by měli být zapojeni do dialogu, jak řekl pan Jakob, tak, abychom to mohli zrealizovat. Já jako zpravodaj to podporuji. Myslím si, že po roce proti chudobě, boje proti chudobě a sociálnímu vyčlenění, kterým byl rok 2010, bychom mohli jít o krok dál tak aby a teď se dostaneme asi do diskuze. My sami jsme řekli, že by to mohlo být kontroverzní. Jak to nazvat? Bude to rok, o kterém budeme diskutovat, když půjde o to, jak to nazvat, dáme tam spravedlivý přístup nebo spravedlnost mezi generacemi, bude tam středník, dvojtečka, pomlčka. A druhá věc, o tom jste se také zmínili, ale to nebude zásadní věc, ale otázka rozpočtové linie, o které jsme tu slyšeli, bude zcela jistě důležitá a vyvolá otázky pokud, evropský, pokud by měl být Evropský rok bez prostředků, tak eh, je to neobvyklé. Máte samozřejmě strukturu, máte tu nadřazenou otázku ze všech generálních ředitelství. Nicméně osobně si myslím je důležité, abychom Evropský rok uspořádali tak, aby to bylo možné udělat. Myslím si, že se neobejdeme bez vlastního rozpočtu. Takže vítám, eh, že bude diskuze, nejen pokud jde o název, ale také o rozpočet. Myslím si, že eh, toto je dobrý diskuzní materiál, který komise předložila. Eh, je to také materiál, který máme od EHSV a myslím si, že to bude dobrý podkladový materiál pro další diskuze, tak abychom nakonec mohli říci, že napříč politickým spektrem budeme schopni vypracovat zprávu a že i stínoví zpravodaje a další výbory, které se budou podílet na této práci Ekon a Výbor pro kulturu, Doufám, že společně budeme schopni předložit dobrý materiál. Děkuji. Děkuji ještě jednou. Děkuji mnohokrát. Mám několik otázek. Myslím, že je tu skutečně příležitost. Často, když hovoříme o stárnutí a stárnoucí populaci, a to, že bude více starších eh, osob a méně mladých, tak eh, to lidé posuzují negativně a je třeba, abychom využili toho roku pro pozitivní image eh, u této záležitosti, protože často členské státy se obávají toho, jak a je tu skutečně taková vlna negativní komunikace v novinách. A také třeba hovořit o výsledcích. Eh, měli jsme Evropský rok postižených osob a Evropské roky na různá témata. Vždycky jsem měla dojem, že pokud se konají pouze eh, konají skvělé velké konference, kde se všichni poplácávají po zádech a na konci se vlastně nedosáhne ničeho, ten eh, program se neposune nikam ku předu, tak jsem ráda, že z tohoto hlediska hovoříte a v parlamentu se také bude hovořit o pozitivních výsledcích tohoto roku. A jeden z pozitivních výsledků, pokud se mě týče, když jsme například organizovali Evropský rok po osoby s postižením, tak jsme skutečně se snažili otevřít nové možnosti pro osoby s postižením a to by mělo také platit u Evropského roku aktivního stárnutí. Do jaké míry je důležité, abychom odblokovali ten horizontální návrh, který v současné době je zablokován v eh, radě. A je třeba, aby došlo k posunu roku 2012, protože pokud hovoříme aktivní stárnutí, tak samozřejmě je tu e, směrnice o neza, ne, zaměstnanosti. A víme, že částečně byla e, realizována v některých členských státech, ale pokud hovoříme o zaměstnanosti, tak eh, kdyby všechno bylo v pořádku, tak bychom takovou směrnici vůbec nepotřebovali. A myslím si, že protidiskriminační e, Eh, směrnice o přístupu ke zboží a službám pro osoby s postižením, pro bez ohledu na sexuální a náboženskou orientaci, je věc, která by měla pomoci. Já vím, kde jsou problémy a kde to zadrhává, ale Evropský rok by měl vyvolat tlak na ty členské státy, a není to jenom jeden, který to blokuje. My vlastně tlačíme na ten jeden stát, který to hlavně blokuje, ale některé další státy se skrývají za tím hlavním oponentem. Jak to využít, abychom skutečně dosáhli pozitivního výsledku, abychom tu směrnici získali jednou provždy. My, někteří z nás se zasazují o prosazení této směrnice po posledních 11 let, ale je třeba skutečně dosáhnout pozitivního výsledku. A kdybyste mohl trošku Eh, rozvést další pozitivní výsledky, který bychom mohli eh, docílit. Možná pan Kassler také se do toho může pustit. Je možná zvláštní, že tady není žádná rozpočtová položka, ale byla jsem ujištěna tím, co jste řekl, že jste přesvědčen, že prostředky jste zajistili ze stávajících položek rozpočtu a to je důležité i pro budoucnost, můžete nám poskytnout určitý rozpis, odkud získáte prostředky. To určitě není možné nyní, ale možná písemně do budoucnosti, aby každý ve výboru získal přehled. Já vím, že řada členů prosazuje specifickou rozpočtovou poločku ale já myslím, že by skutečně bylo pozitivní, kdybychom viděli, že ty prostředky jsou k dispozici a že bude možné tady spustit ty aktivity, které potřebujeme. Já nevím, zda další poslanci, poslanci chtějí Karim Dali. Merci euh, de vous. Děkuji za vaši prezentaci. Máte pravdu kdy říkáte, že tento rok je důležitý z hlediska této velké výzvy. Ale myslím, že bychom neměli mít eh, prohlašování těchto roků bez činů. Potřebujeme konkrétní návrhy. A když už mluvíme o konkrétních věcech, tak do konce roku musíme vypracovat strategii, která by vyústila ve stanovení konkrétních nástrojů. Jedním z problémů roku boje proti chudobě byl, že čím dál více naši starší spoluobčané jsou chudí. Kladu otázku, jak to je ze směrnicí minimálního příjmu? Bude to eh, téma, o kterém se bude diskutovat, to je jedna věc. Druhá věc. Máte pravdu, když říkáte, že k tomuto roku musíme přistupovat pozitivně. Podívejme se na všechny výhody, na zkušenost našich starších spoluobčanů z hlediska odborné přípravy, kde by se tato zkušenost mohla využívat. Bylo by dobré, aby mladí, kteří přicházejí do podniku, byli školeni díky zkušenosti a vědomostem našich starších spoluobčanů. To je další věc. A dále. Není možné znovu vytvářet společnost solidarity, pokud nebudeme zdůrazňovat mezigenerační solidaritu. Nemůžeme stavět starší občany proti mladým. Musíme umět žít dobře společně. A to je jeden z hlavních cílů vaší práce. A doufám, že v důsledku toho najdeme v této práci těchto několik úvah, a to velice brzy. Um, Děkuji. Paní Blinkevičůte. Aču, eh, paní pirmininke. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poblahopřát Evropské komisi k této iniciativě, kterou nám předložila ohledně roku aktivního stárnutí. To je velice důležité téma, protože tato populace stárne Eh, relativně rychle v Evropě. Toto stárnutí musí být prezentováno jako pozitivní proces. Musíme ukázat, že jsme solidární s našimi staršími spoluobčany. Ale nemohla bych souhlasit s iniciativou této Evropské komise, pokud bychom nehovořili dostatečně o zaměstnanosti těchto seniorů. To je zásadně důležité téma. Zvláště pokud se jedná o něco, co je zmíněno v zelené knize, to znamená, že na tom budeme pracovat v delším horizontu. A pokud komise předloží konkrétní návrhy ohledně zaměstnávání seniorů, pak nebude možné hovořit o tomto tématu jako o zásadním eh, tématu. Jakmile se jedná o aktivní stárnutí, nemůžeme se omezovat pouze na pracovní příležitosti. Musíme zajistit spolehlivou infrastrukturu, která by se také týkala služeb pro seniory a také přizpůsobit zdravotnictví. To vše je nutné, pokud chceme, aby seniori zůstali co nejdéle aktivní. Musíme hovořit o prostředí a o přizpůsobení tohoto prostředí pro naše seniory, pokud chceme, aby byli aktivními členy naší společnosti. Účast seniorů i na vládní úrovni musí být něčím, co bychom měli podporovat. Nevím, jestli tento rok aktivního stárnutí bude mít eh, konkrétní výsledky. Bylo řečeno, ne, nepotřebujeme rozpočet, protože jsou tady jiné programy, takže nemáme dostatek prostředků a tím pádem to nepovede k výsledkům. Potřebujeme rozpočtové prostředky, potřebujeme využití směrnice proti diskriminaci. Potřebujeme také směrnici která by se zaměřovala na boj proti diskriminaci u této populace. Musíme zajistit eh, aktivitu tří hlavních evropských institucí v tomto ohledu. Záměry jsou dobré, ale je tady obava, že výsledky nebudou dobré. Víte, že rok boje proti chudobě eh, nepřinesl skutečné výsledky. Existují členské státy, kde počet chudých se zvýšil místo, aby se snižoval. Počet chudých občanů eh, se výrazně zvýšil. Je dvakrát až třikrát více osob, které potřebují sociální pomoc. Nemají dostatečný příjem a dostatek prostředků k svému živobytí. Děkuji. Um, Děkuji. Chcete něco doplnit, než to než vrátím slovo komisi, chcete doplnit něco, pane Kastlere? Já bych doplnil dvě věty. Dvě věci o rozpočtu jsme už mluvili, o tom budeme muset jednat dál. Je jasné, že Evropský rok, když ho vyhlásíme, když vyhlásíme Evropský rok aktivního stárnutí, tak nechceme, aby to bylo pouze na papíru chceme, tady zaznělo rok pro boje proti chudobě. My jsme o tom tématu diskutovali víc a to přináší také pozitivní aspekty. Samozřejmě ten dopad, ten účinek, ten výsledek nebude okamžitě jasný. To platí i pro náš rok aktivního stárnutí. Tam se okamžitě nezmění struktura aktivní zaměstnanosti v Evropě v roce 2012. Eh, uznání výkonů starších lidí, kteří se angažují, nejde jenom o pracovní vztahy, jde i o dobrovolné funkce, charitativní činnosti, eh, práce s diakonií, eh, pečovatelské služby. Pokud se na to podíváme v celé šíři, tak si myslím, je důležité pro ty, kteří se budou angažovat, aby jejich činnost našla uznání a na to bychom se měli společně podívat. Nechci se soustředit pouze na otázku zaměstnanosti, ale také na to, jak starší občané se dokáží zapojit do společnosti jako celku. To je také náš úkol. Nejenom okamžité účinky, okamžité výsledky, okamžitá změna ze dne na den. To je pro mě důležité a myslím si, že to ve výboru ještě příslušným způsobem prodiskutujeme tak, abychom ten návrh případně vylepšili, ale teď už ho považuji za dobrý. Děkuji. Uh, Děkuji. A nyní slovo má pan Jakob. Děkuji mnohokrát. Děkuji zejména všem eh, poslancům a poslankyním, kteří vystoupili a pod, podpořili tento projekt. Je to velmi povzbudivé. Eh, obecná poznámka. Evropský rok je užitečným nástrojem, protože otázka aktivního stárnutí nemůže být řešena pouze od shora dolů na evropské úrovni. Vyžaduje řadu aktivit v členských státech až na úrovni místní zprávy, firem a podobně. My můžeme nabídnout rámec, který vyvolává povědomí a apeluje na jednotlivé úrovně, aby byly aktivní. Tento tlak také bude platit na evropské úrovni Paní předsedkyně, vy jste zmínila otázku směrnice. Samozřejmě, Evropský rok dává větší viditelnost otázkám diskriminace a určitě věříme, že tato viditelnost přispěje k tomu, že budeme mít plodnější debatu na evropské úrovni v těchto otázkách. Pozitivní výsledky, těch by mělo být dosaženo na všech úrovních pokud jde o evropskou úroveň, eh, tak bych určitě očekával pozitivní výsledek také eh, v uvažování kolegů eh, v jiných odděleních komise, kteří si budou více vědomi možností, které mají skrze vlastní politické programy a kroky iniciativy přispět k cíli aktivního stárnutí. Opravdu se to stává prioritní otázkou průřezově v jednotlivých složkách komise a v našich kontaktech s kolegy na interních konzultacích, tak tam sledujeme už nyní velkou mobilizaci vzhledem k tématu aktivního stárnutí. Tím se dostávám také k rozpočtové položce. Vy jste požádala o vlastně určitý přehled o tom, jaké zdroje můžeme mobilizovat, pokud je o aktivní stárnutí. Máme podobný požadavek eh, od pracovní skupiny Rady o sociálních otázkách. Budeme se tím zabývat, bude se konat první jednání s člensk- se zástupci členských států a chceme se jich zeptat, jak, jaká jsou jejich očekávání, abychom mohli doladit eh, naše zdroje a abychom mohli maximalizovat eh, vlastně využití těchto zdrojů v členských státech. Také zde zazněly odkazy na potřebu na potřeby, které bychom měli řešit. Eh, úloha starších eh, osob, pokud jde o odbornou přípravu. To jsou věci, které je možné podporovat v kontextu Evropského roku aktivního stárnutí. My již v roce 2011 bychom chtěli prosadit, aby zúčastněné subjekty začaly promýšlet, jak mohou přispět cíli aktivního stárnutí a aby zveřejnili tyto závazky. My to umístíme na internetové stránky a všichni uvidí vlastně, co plánují jednotlivé zúčastněné subjekty. A tyto iniciativy v oblasti odborné přípravy, kde starší pracovníci mohou předat svou kvalifikaci, své dovednosti mladším. To by byl velmi dobrý příklad. Také plně souhlasím s potřebou zlepšit eh, infrastrukturu služeb pro starší osoby. To je součást třetího pilíře, tedy usnadnění, umožnění samostatné existence pro starší občany. A možná poslední poznámka na toto téma solidarita mezi generacemi. Ano, tento rok se týká mezigenerační solidarity, avšak my chceme toho dosáhnout trošku jinak, než jak je to vnímáno prozatím, jmenovitě mobilizací potenciálu starších lidí, mobilizací jejich příspěvku společnosti, což je o to důležitější, že musíme zamezit tomu, aby starší lidé byli vnímáni jako přítěž pro společnost. Nejsou žádnou přítěží, mohou nám mnohé dát a my bychom měli zlepšit podmínky a kontext pro to, aby starší lidé mohli společnosti přispět. Děkuji. Děkuji vám. Až dokončíte práci v oblasti rozpočtové, u těch rozpočtových eh, položek, tak věřím, že, nám, že nás s tím seznámíte. Máte představu, kdy to asi bude, protože já vím, že to je jedna z věcí, na které nejvíce poslancům záleží. Skutečně budeme potřebovat vědět, odkud přijdou ty prostředky. My se na to připravujeme v následujících dvou týdnech, aby to mohlo být projednáno na tom jednání s členskými státy. A to je, toto jednání naplánováno na 30. listopadu, takže nám to předejte prosím do výboru pro zaměstnanost. Děkuji vám, ještě jednou děkuji za prezentaci. Next item. Další bod. Průmyslová politika pro éru globalizace. E, projednání návrhu stanoviska a nyní dám dám slovo Ole Christen. Tack för ordet, fru ordförande. Kollegor, jag har fått möjlighet att skriva ett utkast till ett yttrande om en industripolitik för en globaliserad tid. Já mám tady stanovisko k tomu návrhu, které jsem udělal a pro ty z vás, kteří ještě neměli čas si to přečíst, jsem vytáhl několik bodů. Nejdříve potřebujeme eh, účinná pravidla pro konkurenceschopnost v Evropě, tak abychom byli schopni zajistit eh, sociální soudržnost a evropské pracovní místo v odpovídající kvalitě. Pokud jde o restrukturalizaci na základě globalizace, tak to musí být vždy spojeno se sociálním dialogem. Teď máme mít nové zelenější hospodářství a to je třeba zajistit za podmínek investic, inovací a také je třeba zajistit v nových odvětvích eh, takzvaná zelená pracovní místa. Řekl jsem také, že je to otázka vytvoření kompetencí. I do toho musíme investovat tak, aby si lidé zachovali svá pracovní místa i po restrukturalizaci. A kromě toho jsem také požádal komisi, aby vytvořila právní rámec pro tarifní vyjednávání v přeshraničním měřítku tak abychom byli schopni dosáhnout eh, přeshraničních dohod, které mohou být dobrým nástrojem. Může jít například o školení a o pracovní podmínky a také o organizaci práce. A teď se těším na to, co k tomu budou mít kolegové. Ještě připomínám, že lhůta pro podání pozměňovacích návrhů je 15.11. Děkuji. Chce někdo přispět eh, k promyslové politice pro éru globalizace? Ano, pan Krečmer. Paní předsedkyně, děkuji. Nejdříve chci poděkovat zpravodaji za jeho četné návrhy. Teď už se ukazuje, že tady budou body, kde bude soulad a souhlas mezi zpravodajem a naší frakcí. Takže plně podporuji tento záměr inovace v nových technologiích. Nicméně musí to proběhnout nediskriminačně a je třeba také vědět, do jakých technologií se bude investovat. To by měl rozhodnout trh. Jde o to, aby i malé a střední podniky měly snazší přístup k prostředkům a aby byly také lépe přijímány nové technologie. Další důležitý bod průmyslové politiky v době globalizace je také další vzdělávání rekvalifikace pracovníků budeme zažívat, že bude stále obtížnější s ohledem na demografický vývoj sehnat kvalifikované pracovníky pro nabízená místa. Proto je třeba vědět, že když hovoříme o zachování průmyslu v Evropě, tak to nepůjde bez kvalifikovaných pracovních míst. Například ve Spolkové republice Německo asi 23 HDP vytváří průmyslová pracovní místa. Když tomu připočteme ještě služby, tak se dostaneme na 37 a pokud minister pro technologie a hospodářství na jedné akce řekl, že v Spojeném království je to pouze 6%, co se vytváří v oblasti průmyslu, tak je třeba si uvědomit, že se na to musíme podívat v evropském měřítku, že potřebujeme vytvořit v určitých státech víc pracovních eh, míst v průmyslu. Zažíváme to teď ve Spojených státech, je to jev, který se tam objevil. Je to nejen průmysl, ale je to také otázka služeb a v takovém případě nám rostou počty nezaměstnaných a tomu je třeba zabránit. Takže musíme udělat všechno, co je možné. Sem patří také eh, diskuze s výborem pro zaměstnanost, pro jednotný trh, a dalšími jde o to, abychom v Evropě vytvořili víc průmyslových pracovišť a kolegové, kteří jsou ze zeleného průmyslu, s tím není vůbec žádný problém. E, to se týká Německa a i jiných zemí, pokud jde o tuto průmyslovou politiku, ať jsou to obnovitelné zdroje, solární průmysl, mě jedno, co to bude ale musí to být konkurenceschopné. To je to rozhodující, protože žijeme v globalizovaném světě, čili musí to odvětví být schopno přežít a tady může náš výbor přispět k tomu, abychom tam stanovili takové požadavky a podmínky tak, aby Evropa zůstala zachovaná do budoucnosti jako průmyslové E, místo, ale aby také byla vytvořena nová pracovní místa v inovativních průmyslech, tak abychom měli lepší šance v Evropě. Thank you. Mr. Engel. Merci, madame la présidente. J'aimerais aussi... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych začal tím, že bych řekl, že návrh zpravodaje zahrnuje všechna témata, která jsou důležitá tak jako vždy, když se jedná o stanovisko, nemáme tady neomezený prostor pro to, abychom do toho začlenili všechny naše obavy. Mám dojem, že se nejenom v tomto výboru, ale obecně jedná o to, jaký průmysl budeme v Evropě mít v budoucnosti. Eh, předřečník to zdůraznil. Týká se to i jiných oblastí světa. Ten průmyslový základ, který máme, se snižuje. V Lucembrusku, odkud pocházím, průmysl představuje 8 až 9 HDP. A to hovoříme o podobném poměru z hlediska zaměstnanosti v průmyslových sektorech. To znamená, že si musíme klást tuto otázku, zda průmyslová politika budoucnosti bude znamenat reindustrializaci Evropy. Máme tradiční průmyslová odvětví, která i nadále zajišťují určitý počet míst pro lidi, kteří nemají kvalifikaci nějakého vyššího stupně, což by byl ideální stav a to se musí ještě uchovat. Ale je důležité se soustředit na evropský závazek ve smyslu budoucího evropského průmyslu. My stále eh, káráme Čínu, že je svým způsobem na konci ochrany prostředího, eh, životního prostředí a zvláště boji proti klimatické změně. Rok 2010 je první rok, kdy Čína investovala více do zelených technologií než jakýkoliv jiný stát ve světě. A to je situace, která jistě bude i dále pokračovat. Čína vytváří pracovní příležitosti v této oblasti a Evropa tak musí činit také. Seznámil jsem se s návrhy komisaře pro energetiku, který hovořil o tisíci miliard do roku 2020 z hlediska vypracování naší energetické eh, sítě, ale samozřejmě zatím se skrývá požadavek výkonných pracovních příležitostí v průmyslu. A to jsou všechny eh, možnosti, kterými bychom se měli zabývat. V každém případě návrh zpravodaje toto obsahuje. Minimálně v tom zárodečném stádiu. A s výjimkou některých nebo s výhradou ohledně některých dodatečných doplnění. Nemáme, co bychom vytkli tomto, této zprávě. Děkuji, paní Dali. Je voudrais euh, remercier... Já bych chtěla poděkovat eh, zpravodaji za jeho práci. A vrátím se několika věcem. My se ocitáme v historickém okamžiku změny, protože musíme reagovat na klimatickou výzvu. Neříkám to já, říkají to všichni a je to naléhavé. Naléhavost klimatické změny indukuje sociální naléhavost. Ano, bude docházet k transformacím v podobě nových eh, pracovních příležitostí. Tato transformace a tyto změny musí být za každou cenu povzbuzovány v podobě odborné přípravy pracovníků, kteří by byli schopni vykonávat nová zaměstnání. A musíme si položit otázku ohledně nákladu této transformace. Osoby, které budou měnit eh, zaměstnání, musí být zajištěny právě v tomto období změny. To je první věc. Musíme připomínat, že odborná příprava je důležitá, že musíme brát potaz také příjmy v tomto období změn a celoživotní vzdělávání musí probíhat v celé období života. Myslím si, že zpráva musí také ozřejmit nutnost zajistit mladým přístup na trh práce. To je důležité. Nebudeme připomínat čísla, která jsou skutečně flagrantní v současnosti. Pokud budou vznikat nová průmyslová odvětví, tak bude nutné pozbuzovat mladé pracovníky pak je tady jeden nedostatek, a sice takzvané teritoriální nerovnováhy. V rámci jednotlivých území budeme mít nerovnoměrně eh, rozdělenou váhu průmyslu ve Francii, například na severu je více průmyslu než na jihu. A tyto územní nerovnosti musí být také zohledněny. Musíme připomínat úlohu podniků, které mm, umožňují eh, vytvářet nová místa, která se nedelokalizují, která jsou místně zakotvena a která činí planetu tak trochu příjemnější. Je tady jedno odvětví, o kterém se téměř nehovoří. Hovoří se o energetické účinnosti, ale já bych vás chtěla upozornit na stavebnictví. Stavebnictví v současnosti představuje 40 produkce skleníkových plynů, 8 HDP. Budeme muset transformovat tuto oblast na základě směrnice, která byla přijata ohledně budov. Víte, že tam se stanovuje, že počínaje roku 2020 je nutné zrekonstruovat, eh, transformovat tyto budovy, aby tam byly minimální ztráty. Musíme se tedy zaměřit na tento nový obor, kde bude nutné zajistit transformaci a soustředit všechna řemesla, kterých se týká stavebnictví a které se týká také nové energetiky. Toto musíme ozřejmit nejenom proto, abychom vytvářeli nová pracovní místa, ale je to průmysl, který bude hm, trvalý v budoucnosti. I to je důležité. Děkuji. A vracím se ke zpravodaji panu Ludvíksenovi. A nejdříve tedy se obracím na vás. Pane Ludvíksene, prosím. Já chci poděkovat eh, všem za názory a pokusím se zapracovat, aby to stanovisko bylo kvalitní. A jsou to významné otázky. Ale samozřejmě, jak už jsem řekl, nemáme tu velký prostor pro toto stanovisko. Takže udělám maximum, abychom našel, abych našel správné řešení. Abychom se všichni shodli na těch nejdůležitějších věcech, protože ty všechny věci jsou důležité v průmyslu. Víme, že to představuje mnoho pracovních míst. A i když se průmysl změnil v průběhu let a vypadá jinak než v minulosti, budoucí vývoj bude odlišný a samozřejmě životní prostředí je velmi důležité, takže věřím, že se mi podaří nalézt správné řešení. Děkuji. Chci jenom ohlásit, vzhledem k omezení času, řada z vás ví, že byl schválen u tohoto stanoviska naléhavý postup a je pouze v jednom jazyce. Byl e-mailem, návrh byl předán e-mailem všem poslancům, členům výboru a 15.11. je lhůta pro pozměňovací návrhy. A i pozměňovací návrhy budou v angličtině. Já vím, že to bude problematické pro některé z vás, ale vzhledem k časovému omezení to byl jediný způsob, jak to zařídit. Takže 15.11. pozměňovací návrhy schválení proběhne 2. Eh, prosince. To je závěr našeho jednání pro dnešní dopoledne. Odpoledne úloha a dopad Evropského sociálního fondu. Začneme v 15 hodin. Spravodajkou je paní Pascal Gruní.